Eh, znevýhodněných eh, lidí a proto máme například program Da Vinci. Děkuji vám, paní Redingová. Tím je debata uzavřena a toto hlasování se bude skutečně konat zítra v poledne. Zítřejší